Prego. Please, can you sit? Prosím, posaďte se. Tak pokud jste připraveni, posaďte se, prosím. Pokud jste připraveni, můžeme začít s hlasováním. Eh, chtěla bych zdůraznit ještě před hlasováním, že náš předseda, eh, pan Buzek, eh, ze svého titulu zpravodaje raději se stoupil z předsednického stolu na hlasování o jeho zprávě a já tedy za něj zaskakuji. Navrhuji ověřit, že hlasovací zařízení funguje. a zároveň tak zjistíme, jestli jsou tu všichni a jestli některá delegace nemá příliš mnoho poslanců. Takže teď proběhne zkušební hlasování. Takže prosím hlasujte pro, protože máme radost, že je dneska sluníčko. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže systém funguje a všechno je v pořádku. Začneme tedy s hlasováním. Jenom ujišťujeme kolegu, že jeho hlas bude započítán, protože má nějaké problémy s hlasovací kartou. Teď tedy můžeme začít. První zprávou je doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě TTIP. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přecházíme na pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že přijato, ale raději ověříme. Pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A zapomněla jsem ještě pozměňovací návrh 34. Hlasovali jsme proti 31, takže kdo je pro 34? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ne, omlouvám se, říká předsedkyně, přijato. Pokračujeme k pozměňovacímu návrhu 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42 pro, Omlouvám se, pozměňovací návrh 42, to je eh, dodatek, hlasujeme o tom jako o dodatku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Omlouvám se, já tady odsud příliš nevidím, jak zvedáte ruce, takže od pozměňovací návrh 42 hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to remíza, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme elektronický návrh 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 64. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 78. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 80. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 81. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 82. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 96, což je dodatek ke kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 90. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, neomluv, zamítnuto. Nebo ověříme. Dobře, můžeme ověřit pozměňovací návrh 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 114. Kdo je? Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu 114. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 115. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 119. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, abychom udělali radost kolegovi, můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Doufám, že máte radost. 121. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Pro? Proti? Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. Pozměňovací návrh 111. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro? Proti? Zdrželi se? to. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 146. To je dodatek k kompromisu 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, namítnuto. Dobře, ověříme návrh 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto padesát čtyři. Pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme 159, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, ověříme 165. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 167. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 177. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 176 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 179 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 184. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto osmdesát osm pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 188. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 195. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že zamítnuto, ale pokud chcete, můžeme to ověřit. Dobře, hlasujeme od návrhu 203. Končím hlasování. Zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 a 205 jsou identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme 206. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 208 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to je stejná většina jako minule, takže přijato. 212 pro. Z 208 nebyla stejná většina, protože má frakce hlasovala jinak, tak prosím ověřme 208. Dobře, takže máme tu žádost o ověření 208. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. Omlouvám se, ty hlasy jsou po každé jiné, takže se v tom člověk často ztratí. 210 pro, proti, zdrželi se, Dobře, zase ověříme, aby nebyly problémy. 210. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. No. Zamítnuto. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se, ověříme 215. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování. Elektronicky, ale nebude jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je tímto přijata velkou většinou, takže gratuluji našemu předsedovi panu Buskovi. Il secondo voto che dobbiamo fare riguarda un... Druhé hlasování, které nás čeká, se týká stanoviska k uzavření změny z Doha Kyotského protokolu k rámcové umluvě a je to jmenovité elektronické hlasování. Hlasujeme, zahajuji hlasování. jste votáto tutti? Hlasovali všichni. Kolegové, hlasujte, prosím, a už uzavírám hlasování. Přijata stanovisko bylo přijato. Třetí záležitost, o níž hlasujeme, to je schválně otázky k ústnímu zodpovědní pro ACER. Tady znovu je pan Buzek s pravodajem. Jmenovité hlasování. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasování. A schváleno. Další věc, kterou musíme hlasovat, to je zpráva Silikiotis, investice pro zaměstnant a růst, podpora hospodářské sociální územní soudržnosti. Tedy máte asi před sebou text. Kompromis 1 Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A osmička. znamená osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To si ověříme. Ještě jednou k čtrnáctce. Dobrá, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete-li si ověříme, dobrá, ještě jednou. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme elektronicky. Ještě jednou ke 20 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, proti, zrušili se, schváleno. 22 pro, proti, zrušili se, schváleno. Kompromis číslo 2. Pro, proti, zrušili se, schváleno. Jak víte, ten kompromis číslo 2 ten vznikl až včera večer, pokud to máte aktuální. A nyní 31, protože vše ostatní která byly pro 31. Proti? to. Kompromis 3. Ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. A nyní přicházíme k poznávací návrhu 48. Pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Ještě jednou 48. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 50 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme ještě pozměňující návrh 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 52. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis číslo 5 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schválena. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se schválena. Kompromis číslo 6. Ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schválena. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky tu druhou část toho šestého kompromisu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, končím hlasování, zamítnuto. Tedy ta druhá část schválená není. A nyní 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87. Ještě 86? Chcete elektronicky ověřit? Dobrá. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Schváleno. To je to zřejmé. To bylo 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky tu 780. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 88 pro, proti, zdrželi se schválen. 89, to bylo staženo, 90 rovněž, 89, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Já jsem to říkala, že 90 byla stažena. 89 jsme probrali, tak 91. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, to si ověříme, tedy ještě jednou 92. Zahajuji hlasování. E, socialisté mají o jeden hlas e, přes normu. Končím hlasování, schváleno. A nyní už závěrečné hlasování. O celé zprávě. La votazione è chiusa. Aprovato, Komplimenti a kolega Schváleno. Blahopřejeme kolegovi Silikiotizensovi. Passiamo ora. A teď eh, přejdeme Passiamo ora Přejeme tedy ke zprávě kolegy Gierka. Žádám vás o maximální pozornost, protože máme poměrně složitý hlasovací seznam. budu často používat elektronické hlasování, protože je to skutečně složité. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. si návrh 42. Kdo je pro? Proti? A ověříme si to elektronicky u 42. si návrh 42. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní se hlasuje trojka a čtrnáctka jako blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasujeme nyní jako blok 43 až 117. Kde pro? Kde proti? zdržel se a bude asi lepší si to ověřit elektronicky, tedy u bloku číslo 1 zahajuje hlasování. Takže EPP má o jeden hlas navíc. Končím hlasování. a blok pozměňovacích návrhů byl schválen. A nyní další blok pozměňovacích návrhů, blok 2, od 44 až po pozměňovací návrh 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Blok 2 byl schválen. A nyní hlasujeme Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Měli bychom přistoupit k elektronickému hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh Lange byl schválen. A nyní blok od pozměňovací 11 až 88. Kde pro? Kde proti? Zdržel se elektronicky hlasujeme. Blok od 11 až po 88. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Blok byl schválen. A odpadají tedy pozměňovací návrhy 67, 66, 67 a 106. K tomu se ještě vrátíme a nyní hlasujeme blok 3, 43 až 98. Hlasujeme hned elektronicky, nedojde k nedorozumění. 43 až 98 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Třetí blok byl také schválen. A nyní budeme hlasovat od 111 až po 113. podle hlasovacího seznamu, jak byl sestaven, 51 61. Tento blok je automaticky schválen, protože jsme schválili blok 3. Takže není blok od 111 až po 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. A nyní blok 115, 118, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A přeskakujeme až k pozemcím návrhu 120. Pozemcí návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme 120. Elektronicky zahoji hlasování. Poznací návrh pana Bencna. Končím hlasování. Poznací návrh byl zamítnut. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43 odpadá. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A ověřujeme osmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A šlo o osmičku. Pozměl se návrh 9. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A nyní zase blok 65 a 91. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozici návrh 12, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71 a 106 pohromadě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozdělací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to elektronicky. 103, eh, Plzeň návrh 13. Je to 13, nikoli 113. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověřujeme 74. Závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Kde pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 76. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. A nyní blok 79 až 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A další blok 82, 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověřujeme 82 83. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 84. Kde pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme to. 84. Elektronicky zahojí hlasování. končí hlasování. Je to zamítnuto. 55. 85 se opravuje paní předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 87, kde pro, proti, zdržel se, ověřujeme to elektronicky. Hlasovali všichni? Schváleno. 80, 92, kde pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozdělací návrh 93, kde pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale radši si to ověříme. Zájem hlasování. Či hlasování. Zamítnuto skutečně. 95, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. A jako blok 100 až 103, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 104, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 17 ku Uvěřujeme elektronicky závěr hlasování. Zvali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 107. Kdo pro, proti, zdržel se. Schváleno. 108. Kdo pro, proti, zdržel se. Schváleno. A nyní blok 111, 112, 113, bude pro, proti, zdržel se zamítnuto. 114. Bude pro, proti, zdržel se schváleno. Zamítnuto. 115, 116, 18, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A přecházíme k bloku 114, 117 a 25. Bude pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125. Kdo pro? Proti. 125. Kdo pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Jako blok a je to žádost na ověření 125. Závěr hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto, jak jsem řekla. 122, 123 dohromady, kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. A je tu žádost o ověření 122, 123, ale Elektronické hlasování bylo zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 126, říká paní předsedkyně. 126 odpadá, takže 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 124, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověřujeme 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, bylo to schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 130, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18, osmnáct v mém seznamu a je tu žádost o ověření 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl schválen. A nyní 18. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní společně 19, 26. A hlasujeme hned elektronicky, abychom měli jistotu. Končím hlasování. bylo to schváleno. Dvacítka. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Elektronické hlasování. 21. Hlasování bylo zahájeno, hlasovali všichni, končím hlasování schváleno. 22 odpadá, 23. Kdo je pro? Proti, držel se elektronicky. 23. Sázky běží. Končí hlasování. Zamítnuto. 24. Kde pro? Kde proti? zdržel se, zamítnuto. A nyní hlasujeme 27, 28, 29. Nehlasuje se 30. 30. to vypadá tak 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji za vaši spolupráci, kolegové ale tady se to nehodí. 31 byla schválena, 32 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. U 34 nehlasujeme a máme tu 38 paní Rivazy. Okamžitě elektronicky, ať je to jasné, 38 elektronicky zahojí hlasování. U 38. Končím hlasování. Jeden hlas EPP navíc. Někdo musí vyndat kartu. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl zamítnut. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh Benson 40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. se návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdá se, že je to schváleno, ale radši si to ověříme u 1.40. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Je to schváleno. A závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko schváleno. Blahopřeme panu Děrekovi. Děkuji. Hlasování skončila. Bylo to složité, ale děkuji vám za spolupráci a uděláme si malinkou přestávku, abychom umožnili těm, kteří chtějí opustit sál, aby tak učinili. A pokud možno rychle. I ask my colleague to... Děkuji, prosím kolegy, aby spolupracovali a rychle opustili sál. Dalším bodem pořadu jednání je velice důležitá debata, takže prosím opustíte sál co nejdříve. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda. Pokračujeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je stanovisko paní van Bremt o Evropském fondu pro strategické investice. Posso, vorrei ricordare brevemente alcuni Chtěla bych jen ve stručnosti připomenout několik věcí, které patrně všichni znáte, pokud pravidelně chodíte na schůze našeho výboru. Za prvé, máme plných 500 pozměňovacích návrhů. To je opravdu vysoké číslo, je to hodně návrhů od našich kolegů. A jak víte, náš výbor je výborem přidruženým na základě článku 54 společně s výborem ECON. Sehráváme tedy nesmírně důležitou úlohu při tvorbě tohoto legislativního aktu. Chtěla bych eh, poděkovat eh, paní zpravodajce, která už je tu s námi, za její tvrdou práci a za úzkou spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Dám tedy slovo rovnou paní van Bremt na pět minut, aby nám řekla cokoliv, co považuje za nutné nám sdělit a aby nám poskytla aktuální informace. Potom si, vyskyt, potom si vyslechneme stínové zpravodaje a pak další kolegy, kteří by si přáli mluvit. Děkuji vám, paní předsedající. Velice si vážím vašich slov. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji asistentům a e, personálu našeho výboru. Chtěla bych zdůraznit, že časový harmonogram to, o této zprávy jsme měli naprosto strašný a musím e, říci, že se nám snad podařilo vypracovat dobré kompromisy a dobrý hlasovací seznam. Jistě vám nemusím připomínat, e, vážení kolegové, že eh, se musíme dohodnout i v našem výboru. 500 pozměňovacích návrhů to by se dalo zvládnout, ale musíme mezi tím dospět k nějaké dohodě s ostatními výbory. Proto je to všechno provázané. My máme určité výlučné kompetence, ale to je k ničemu, pokud nezajistíme, aby například v otázce financování, k tomu se ještě vrátím, k otázce financování grantů, to musíme e, navázat na e, výlučné e, kompetence výboru Ekon a Bač, protože nakonec musíme mít nějakou koherentní pozici celého parlamentu, jinak bude velice těžké zahajovat vyjednávání. Pokud parlament nebude mít jednotnou koherentní pozici, budou vyjednávání těžká. Já se zmíním o těch hlavních politických liniích. Nebudu probírat detailně všechny pozměňovací návrhy, to je v podstatě nemožné, ale nastíním ty hlavní politické směry. Na těch na ty se musíme soustředit. Jak říkám, máme výlučné kompetence, tak je použijeme. Buďme tvrdí a dosáhněme dobré dohody, což je zcela možné. To je dobrá zpráva. Pozměňovacích návrhů je hodně, ale je naprosto možné získat kompromisy, které by byly přijatelné pro všechny politické skupiny v našem výboru. Začnu s financováním. Dlouho jsme o tom diskutovali s komisaři Mojedasem a Katajnenem, kteří, musím říct, nám příliš nepomohli, ale možná, že nám pomocnou ruku poskytnou až poté, co budeme hlasovat. My jsme v ITRE, TRANu a e, BAČ e, vytvořili naši linii a když se podíváme na pozměňovací návrhy Ekonu a Bač, tak já, já nebudu předstírat, že jsem je všechny četla, ani že je všechny budu číst, ale e, dozvěděla jsem se, že celkem v Ekon a Bač je 1400 pozměňovacích návrhů. Dobrou zprávou je, že e, to není napadáno v našem výboru ani v jiných výborech a nám stačí podívat se na článek 8 e, a zjistíme, že ohledně spolupráce s výbory Econ a Bač máme dohodu. Další velice důležitý článek, který je v naší výlučné kompetenci, je článek 5.2. Tady jsou tři hlavní aspekty. Prvním z nich je zajistit, eh, abychom měli dobrý seznam všech kritérií a zejména sektorů, do kterých chceme investovat. Energetika, eh, energetická infrastruktura, digitální agenda, obnovitelné zdroje, výzkum a vývoj a tak dále. Snažíme se tedy vytvořit dobrý seznam, který by, zhodn, který by zohlednil priority většiny politických eh, frakcí. Za druhé tu máme kritéria způsobilosti protože nestačí jenom říci, toto jsou hlavní sektory, ale zároveň musíme nějakým způsobem určit, kam bude možné investovat a zakotvit to do eh, evropských politik. To je zcela zásadní. Do, musíme to tedy navázat na politiky Evropské unie v boji proti klimatickým změnám a, a tak dále. Za třetí, zatím ještě nemáme dohodu eh, ohledně vyčlenění finančních prostředků. Eh, jak víte, já navrhuji jenom jedno eh, vyčlenění, ne dvě, ne tři, protože energetická účinnost je velice specifická. Jsou tady pozměňovací návrhy od různých politických skupin, které se to snaží vymáhat. Já bych se k tomu také klonila, ale vím, že jsou u toho otazníky. E, pak jsou tu ještě další specifická vyčlenění finančních prostředků pro malé a střední podniky. E, kolik nebo jak velký objem z těch e, grantů z EIB a EFSI by mělo jít malým a středním podnikům a e, malým midcapům na základě definicí, o kterých také budeme diskutovat. Možná bychom to mohli skombinovat v našem výboru. V našem výboru by většina lidí ráda kladla důraz na malé a střední podniky, ale nesmíme dát nějaký biankošek Evropské investiční bance. To je zcela důležité, já se ještě dostanu k otázce řízení. Je důležité, abychom my určovali pravidla toho, kam investice půjdou. Zcela obecně za to. Teď se tedy dostávám k řízení. Chtěla bych navrhnout, já podám vlastní pozměňovací návrhy, navrhuji, abychom se pustili stejným směrem jako Ekon a Badge a prosazovali aktiv přenesené pravomoci a abychom to skombinovali tou eh, dohodou mezi EIB a komisí, která by se ale měla týkat jenom technických záležitostí a ne obsahu. Zase zdůrazňuji, že eh, obsah by měl být eh, v nařízení. Tam by mělo být stanoveno, kam investice půjdou. Už proběhla dvě technická setkání s asistenty a technickým personálem a uh, už se připravuje celá řada kompromisních návrhů, jde to dobře a já bych chtěla apelovat na kolegy, aby tento týden mi poskytli pomocnou ruku, protože máme nabitý časový harmonogram. Tento týden musíme dopracovat kompromisy. Příští týden je ještě taky trochu čas, ale uh, je nějaký zelený nebo bílý nebo jaký týden a pak bude úplně zelený týden a po něm se bude hlasovat takže by bylo dobré všechny kompromisy dopracovat tento týden. Takže vás, kolegové, žádám o flexibilitu a abyste nezabředali do detailů, protože to tím se nikam nedostaneme a abyste se drželi těch hlavních politických linií, jinak jsem otevřena jakýmkoliv kompromisům. Děkuji, Katlín. Pokud to chápu dobře, tak už hodně práce je za námi, ale hodně ještě před námi. Dávám nyní slovo stínovým zpravodajům. Nejprve pan Ehler za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit pouze krátce. Chtěl bych zmínit pět bodů. Chtěl bych, jak je zvykem, poděkovat zpravodajce za velice dobrou práci ale především paní zpravodajka je bojovnice a já bych ji chtěl povzbudit v tom boji, protože nakonec půjde o to, jestli projekty dostanou naše peníze nebo ne. A my za to musíme bojovat. A chtěl bych vás ujistit, že ať budete dělat cokoliv, máte podporu celé naší frakce. No pokud jde o rozpočet, EPP souhlasí s použitím e, každoročního rozpočtového postupu na záruky EU a jediným rozdílem oproti návrhu komise je, že my nechceme nějakým způsobem e, zaručovat financování prostřednictvím škrtů v CEF a Horizontu 2020. Naopak chceme e, zabránit škrtům v těchto oblastech, které si vedou dobře. To znamená, že rozpočtové orgány by měly proskoumat zkoumat eh, případné závazky v kapitole 1.8, eh, eh, které se týkají flex, re, rezervy flexibility a myslím si, že najdeme řešení tak, jako jsme ho už našli v minulosti. Více peněz pro inovativní malé a střední podniky a midcapy. Tady EPP požaduje stejně jako další skupiny více na aktivity eh, pod EIF, který má dostat 2,5 milionů euro eh, pro eh, malé a střední podniky a midcapy a my bychom chtěli, aby ještě další 3 miliardy šly do EIF, e protože je velice vysoká poptávka. Většinou ta poptávka je dvojnásobná oproti tomu, co můžeme nabídnout a můžeme vytvořit pákový efekt až 1,29 miliard, což je zásadní pro naše vyjednávání o horizontu 2020 eh, pod tím zastřešujícím principem růstu v celé Evropě. Ty nástroje tedy máme, a není žádným tajemstvím, že eh, malé a střední podniky mají nedostatek rizikového financování a s tím by EFSI měl eh, pomoci. Pokud jde o kreativní průmysl, tak chtěli bychom zdůraznit, že kreativní eh, biznesy a IT infrastruktura jsou zásadní a důležité a tento přístup s námi sdílí mnoho politických skupin. Je to naše ústřední priorita, ne, která by neměla sloužit pouze průmyslu. Myslím si, že to leží na srdci celému našemu výboru výboru. Potom musíme zajistit, aby řízení EFSI nebylo spolitizováno a aby se řídilo situací na trhu a ty projekty e, musí být udržitelné. E, nařízení by proto nemělo obsahovat politické požadavky ohledně toho, jaké projekty přesně mají být financovány nebo e, jaké konkrétní sektory by měly být pokryty. Měli bychom se vyhnout toho, aby tomu, aby to nařízení dopadlo jako jakýsi vánoční stromeček. Měli bychom pouze identifikovat důležité oblasti, ale ty oblasti by měly být široké a měli bychom vypracovat kritéria způsobilosti, e, jinak ovšem neuspějeme. Pokud zavředneme do přílišných detailů, tak prohrajeme a parlament nezíská společnou pozici. A konečně k aktům v přenesené pravomoci. Myslím si, že potřebujeme akty přenesené pravomoci o dohodě mezi EIB a komisí ohledně EFSI, ale také pro eh, případné investiční pokyny, které má vypracovat řídící výbor EFSI. To je zásadní pro záruku implementace těch fondů, eh, tak abychom ne abychom se nezdržovali procedurou jmenování a tak dále, ale měli bychom mít dva asi přenesené pravomoci. Jeden o zřízení a jeden o e, investičních pokynech. To je zásadní, jinak si myslím, že v tom našem boji nemůžeme zvítězit. Děkuji, pane Ehlere. A nyní je na řadě pan Tošenovský z ECR. Eh, v prvé řadě bych také chtěl poděkovat paní zpravodajce, protože eh, termíny a e, množství pozměňovacích návrhů je opravdu obrovské, takže ta práce je hm, skutečně dramatická. A, a měli bychom se proto soustředit na články, které jsou v naší kompetenci našeho výboru, abychom příliš neroz, e, nerozprostírali ještě to velmi složité pole. Eh, pokusím se velmi stručně, odkud máme vzít peníze. Zdá se, že vymezení článku 18 a 19 podporuje jasná většina ITRE nebo kolegů z ITRE. Já se také domnívám, že eh, bychom neměli zasahovat do eh, programu CEF a Horizon, protože ty jsou připravené a mnohé již jsou i v běhu a neměli bychom tedy komplikovat tu, tu situaci. Eh, potom je samozřejmě otázkou, odkud peníze vzít. Eh, rád bych v této souvislosti zdůraznil, že naše frakce ICR je proti jakémukoliv otvírání víceletého finančního rámce MFF, tak jak eh, jsme již také zaznamenali a společně s dalšími kolegy považuji za nebezpečné zejména jakékoliv zásahy do složek, příslušných složek související s kohezní politikou, protože tímto bychom zase otevírali velmi komplikovanou oblast a mohlo by dojít eh, k ohrožení těch eh, již dohodnutých eh, směrů. Kam mají investice směřovat, je pro nás výlučná kompetence, tak abychom neměli, takže bychom neměli promarnit tuto příležitost a Eh, především investovat do energetické digitální infrastruktury, výzkumu inovací, tak jak paní zpravodajka eh, uvedla v úvodu a já s ní v této věci velmi souhlasím. Současně ale nepodporuje, abychom příliš ten stromeček, eh, ten vánoční stromek zdobili a doporučoval bych, abychom zůstali v obecnější rovině, abychom neuzavírali možnosti Eh, vstupu i velmi, velmi zajímavých projektů, kdybychom se omezili eh, v této rovně. Nesouhlasím však s e-markováním, neměli bychom blokovat prostředky pro určitou oblast, to navazuji na to, co jsem již eh, řekl předem. A skutečně by v této věci měli jsme spolehat na na výbor, který by se tímto profesně zajímal, samozřejmě s velkou podporou malých a středních projektů, tak aby k těmto prostředkům a k těmto investicím měli přístup. Samozřejmě je potřeba nastavit jasná minimální kritéria. Zde jsem opět eh, pro jasnou strukturu, stejně jako uváděl pan kolega Eller, eh, se inspirují velmi rozumným eh, návrhem a řešením rady. Ještě jednou bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a jsem připraven maximálně pomoci, protože si všichni uvědomuje, jak, jak eh, komplikovaná ta situace je časově a objemem té práce. Děkuji. Děkuji a nyní jménem ALDE pan Federley. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já hovořím místo stínového zpravodaje Debakera, který se omlouvá, nemohl dnes přijít. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za její práci a práci jejího týmu. Je to obrovská spousta pozměňovacích návrhů, které musíte řešit v krátkém čase, jak už říkal pan kolega. Uvědomujeme si, že čas je krátký a to téma je velice e, důležité a pozměňovacích návrhů je hodně. V minulých dnech proběhlo několik schůzí stínových zpravodajů a technických schůzí a práce bude pokračovat. Zdá se, že věci se vyvíjejí správným směrem. Nechci zabředat do detailů, tak jak se toho zdržel i můj kolega kolega. Chtěl bych pouze zopakovat ty nejdůležitější linie pro eh, frakci ALDE. Začnu tím, co leží na srdci nám všem. Kde se ty peníze vezmou? Já zcela souhlasím s tím, že rozpočet by neměl pocházet z Horizontu 2020 nebo z CEF. Není to pouze politické prohlášení, ale právě tak Evropský účetní dvůr silně pochybuje o tom, zda je to dobrý nápad. Myslíme si, že peníze je potřeba najít jinde a domníváme se, že v rozpočtu Evropské unie je mnoho příležitostí. Jsou tu nevyužité fondy nebo rezervy flexibility a další nástroje. Dále, když dále se musíme zamyslet nad tím, kam chceme peníze dávat, za co je chceme utrácet, což je pro ALDE zásadní. Chceme zřídit fond, který přitáhne co nejvíce soukromého kapitálu eh, tím, že jim, tím, že jim budeme nařizovat, jak ty peníze mají vynakládat. Domníváme se, že pokud fond má přitáhnout kapitál, eh, pak bychom neměli příliš nařizovat v naší legislativě, co mají s těmi penězmi investoři dělat. Je zapotřebí vypracovat kritérium kritéria způsobilosti, ale nesouhlasím s tím, abychom začali i eh, markovat rozpočet a vlastně předepisovat investorům, kam mají investovat. Pokud chtějí investovat do zajímavých projektů, ať už půjde o energetickou infrastrukturu, digitální sektor nebo dopravu, měli by mít eh, investoři na výběr, pokud to bude v souladu s našimi vytyčenými cíli. Dále bych chtěl hovořit o otázce řízení. Měli bychom eh, se měli bychom nechat na investičním výboru a, řízen, a řídicím výboru e, veškeré rozhodování a to by měly být nepolitické struktury, které by se zabývaly pouze tím, jak peníze vynaložit co nejlépe na základě kvality jednotlivých projektů. To také znamená, že musíme najít správnou rovnováhu pro zapojení e, členských států a jejich investičních bank. Nejde tady o nějaký orgán, kde politické skupiny diskutují o své filozofii. Nyní jsme v době, kdy se chceme vymanit z krize, snažíme se, vyma- snažíme se zmobilizovat kapitál, aby se tok investic obnovil a zároveň nedošlo k deficitům v národních rozpočtech. Proto je zásadní, aby EFSI mohlo fungovat. A pevně věříme, že pokud se dohodneme na hladké struktuře řízení, tak bude, tak, tak do, se dostaví úspěch. Děkuji. A nyní Klod Turmes zelené. Na začátku. Že byla schopna eh, v přeneseném smyslu eh, nějakým způsobem eh, zpracovat a strávit vše a je pravda, že musíme chránit a hájit rozpočet pro eh, vědu a výzkum, protože komise vlastně úplně ničí a ruší to, co na eh, rozpočet už bylo vyděleno, takže jsem velice rád, že zde vidím obecnou shodu mezi všemi politickými skupinami v té oblasti. Další starost je technická pomoc a jak to bude vypadat v praxi. Já jsem se ještě jednou podíval na návrh komise a zdá se, že konec konců je tam mnoho slov, o tom, že to bude muset být technicky zpracováno a obhospodařeno, ale pokud se podíváte na čísla, tak tam přidávají pouhých 20 milionů k té stávající technické asistenci. A pokud se seznámíte s některými programy, které běžívaly v minulosti, 20 milionů. Když to předáte nějaké investiční bance, tak dostanete tým 10 až 15 lidí a to je vše. My jsme například měli na projekty z unijního rozpočtu, z Evropské investiční bance a tam máte 10 až 15 milion no. milionů a to vytvořilo 10 až 15 eh, expertských eh, pracovních míst nebo stanovisek, takže zdá se, že ta mezera mezi tím, co se komise snaží nám tvrdit a co pak v praxi z toho vznikne, je obrovská. A nevím, jak by to mohlo fungovat. Další věc je zajistit, že ty peníze opravdu budou proudit do těch odvětví, kde máme dynamické malé uh, inovativní firmy, energické firmy, takže tady nestílím eh, ten přístup EKR a některých jiných proti irmarkování. Musíme to mm, takto vyhradit pro malé střední podniky, protože pokud tam nebude ten earmarking, pokud tam nebude technická asistence, tak to nakonec nedostanou ti, u nichž doufáme, že by jim to mělo pomáhat, kteří jsou naší nadějí rovněž ty programy, kde je hodně přidané hodnoty, to je energetická účinnost. Tam máme 50 až 16 miliardový um, takový nedostatek mezi tím, co tvrdí komise a to, co se pak objeví. My už jsme vytvořili v minulosti ty fondy, například eh, Fond pro energetickou účinnost, tu úspěšně řídila Deutsche Bank a to se podařilo díky 200 milionům navodit miliardové investice. Takže to, co by mohl Evropský investiční fond řídit, kde má tu páku 15 násobek a tak podobně, tam by to u té energetické účinnosti mohlo fungovat. Takže tady si myslíme, že by se mělo irmarkování konat ve dvou věcech. Energetická účinnost a malé střední podniky. A tam právě by to prosilo zejména střední východní Evropě, kde jsou výdělky malé a ceny energie už jsou liberalizované, tedy v podstatě srovnatelné s tím, co máme zde. Další věc, ehm, to řízení a zpráva. Tam se rovněž domníváme, že se musí rozhodně vytečkovat ta hlavní kritéria toho, kam ty peníze mají jít, mají být investovaní a že i my tam musíme mít možnost mít nějaké slovo, nějaký díl toho rozhodování na tom, jak komise si s tím počítá, jak si Evropská investiční banka s tím počíná. Nechceme rozhodně dávat komisi šek bianko, aniž by nám bylo známo, jak to bude vypadat u nich a v EIB. Děkuji. Claude, la parola a madame Ernst. Děkuji. Jako další paní Ernst a kolegyně Palma Lopa zde není, já hovořím jejím jménem. Nejdříve i já poděkuji všem stínovým zpravodajům a samozřejmě i paní zpravodajce za to, jak to eh, krásně svižně zvládá a jak to zorganizovala. Víte, že my jsme eh, velice kritičtí, máme kritický přístup od samého začátku. Připadá nám opravdu obtížné a v podstatě nepřijatelné, že by se zde takto veřejnými prostředky garantovaly soukromé investice, zejména v situaci, kdy máme nízké úrokové sazby a často se šetří právě na veřejných investicích. To se v hospodářských kruzích často debatuje a tady je tento aspekt zcela ignorován. Tady rozhodně je eh, prodražený ten přístup těch PPP, těch soukromoveřejných projektů a právě v současné době to nemůžeme akceptovat, takže to nám připadá jako obtížné smířit se s tím jako sílem. A mimochodem my máme k této problematice zítra konferenci právě. Další záležitost. Velice obtížné nám připadá rozhodovat, jak bude rozhodováno o projektech, že tam například nebudou e, sociální partneři v tom sehrávat svou úlohu, ani Evropský parlament, takže to nám připadá zásadní věc. Jak se budou ty projekty vybírat, jak to bude celé probíhat, to tady není dostatečně popsáno. Další věc. Stejně jako zelení kolegové jsme toho mínění, že na um, energetickou úspornost by měly být prostředky vyhrazeny. Právě nejde o to neustále něco rozbudovávat, jde i o úspory energie. To je obrovské pole, kde má, je, je investiční potenciál v mnohých zemích a tady můžeme sehrát i my svou úlohu. Další věc. Když se podíváte na členské státy EU, tak zjistíte, že mezi nimi existují obrovské sociální rozdíly a právě sociální a regionální soudržnost musí být podpořena. To nám připadá důležité, aby se podporovaly nejen nějaké dálnice, nějaké zabetenovávání um, naší krajiny, ale právě i drobnější investice, takové původní projekty, aby si našli možnost být uveden do praxi. A pak ještě ty malé střední podniky. I tam souhlasím s tím, že by měl být earmarking, jinak se ty malé podniky k tomu vlastně nedostanou. A tam oni budou sbírat jenom nějaké drobky, to je zcela jasné. Tedy obecně řečeno, ten program to je nějaká eh, říčka nějakého eh, čaroděje, neví nikdo, odkud mají ty peníze proudit. Rovněž my jsme přísně proti odebírání projektu, například projektu Horizon 2020 i jiným, kde ty peníze opravdu nutně potřebují. Ani nám není jasné, proč, kdyby se měli nasadit do nějakých polosoukromých projektů, že by to dopadlo lépe, než když budou vynakládány um, veřejnou sférou. Tedy Náš pohled tomu, jak to zatím je zde utvářeno, je velice kritický a nevidíme, jak by to mohlo v tomto smyslu pokračovat. Děkuji. Uzavřeli jsme tím kolečko stínových zpravodajů a nyní ostatní kolegové. Prosím, hleďte na čas. Nejdříve kolega Pia de Castilla, kolegyně. Děkuji. Já budu hovořit podobně jako ostatní, tedy nejdříve poblahopřeji paní zpravodajce, nikoli pouze za tu obrovskou práci, ale za to, jak jasně vše nastrukturovala a jak k tomu zcela jasně přehledně přistupovala od samého začátku. Jak dokázala rozlišovat mezi tím hlavním, tím přidruženým a tak dále. Já se vyjádřím pohledu, kam ty peníze směrovat, jak je vynakládat. My máme jasnou linii jako EPP. Ne nechat například Horizont 2020 na pokoji a tak dále. Do budoucna moje představa, jak by to mělo být koncipováno z pohledu původu těch peněz, tam si myslím, že bychom mohli uvažovat o tom, kolik earmarkingu. Buď porad, pojato široce, že bychom ty prostředky nějak určili, anebo velice konkrétně, anebo přistupovat konceptem vánočního stromečku. No, já si myslím, že bychom měli naznačit z pohledu ITRE, na čem nám záleží. V tom smyslu by to asi prospělo. Já bych tam ráda viděla důraz na význam první části článku 5, který už tam je, což jsou, to je ta interkonektivita. U elektrických sítí. To je přece jeden z unijních cílů, to už je v závěrech rady z října a dokonce i v minulém týdnu se to znovu objevilo. Takže my tam předložíme podměnací návrh v tom smyslu. A za druhé, v tom obecném smyslu bychom měli rovněž se vyjádřit k tomu faktoru, eh, který to vše zhmotní, čili IKT, informační počítačové technologie. Díky nim dokážeme například lépe řídit energetickou spotřebu. Dosahujeme lepších úspor i pro spotřebitele, vlastně ve všech oblastech. Tady bychom to rozhodně měli brát v potaz Můžeme tedy přistoupit k koncepcí earmarkingu, ale na druhé straně bychom měli zdůraznit určité indikativní směry v tom nadřazeném smyslu. Děkuji, děkuji. Kolega Moody. Thank you. Uh... Kolegyně Moody. Já rovněž připojím svůj hlas ke všem, kteří už Kathleen blahopřáli fantastický kus práce a ještě držím palce do budoucna. Rozhodně to není lehký úkol. Těch 14 pozměňovacích návrhů eh, z výboru pro rozpočet to rozhodně není drobnost. Všichni na všech fórech potrhujeme, jak je nám milý ten investiční fond, jak je potřeba jak jej vítáme, ale ono je to pouze cesta k cíli, nikoli cíl sám o sobě. Proto musíme být stoprocentně jasno v tom, co chceme dosáhnout a že rozpočet pro Horizon 2020 je samostatný a je zajímavé, jak máme i v rámci politických skupin, i v různých výborech jasno v tom a shodujeme se v tom, že eh, to, co už funguje, čili například Horizon 2020, nesmí být dotčeno. A to hovoří samo za sebe. A z strany komise se jedná o obrovskou chybu, že vůbec neprojevují flexibilitu ani vůči nám, ani vůči eh, jiným politickým skupinám, které například vedou i nějaké diskuse, ale my se musíme držet důsledně svého postoje. A poslední věc, to, co už zde zaznělo k tomu řízení, k významu otázky řízení. To, s čím přijde FC, by se nemělo týkat pouze infrastruktury, když tam je mnoho velice důležitých záležitostí, ale jedná se o budoucnost a o samotnou strukturu řízení a zprávy, aby ta šíře těch investic prostřednictvím EFSI a toho investičního plánu byla zachována, abychom nestráceli ze zřetele to, že budujeme ekonomiku budoucna ať už je to podporou informatiky nebo určitého typu výzkumu vývoje, e, kromě toho, co už e, běží v rámci Horizontu 2020, to řízení, ta zpráva, to už musí být v tom dokumentu zakotveno i v tom nařízení a to Kathleen rozhodně proto má ten cit a já jsem tomu velice ráda. Děkuji. Je la parola ora kolega Teli. Děkuji. A jako další pan Telička z Alde. Děkuji, paní předsedající. Já se rád podepíši pod slovy kolegy Federle, tedy jinak už budu stručný. Takže za prvé, ano, velice obdivuji paní zpravodajku a zároveň si cením toho otevřeného postoje, kde ona opravdu vyjádřila, že je přístupná názorům kolegů z jiných politických skupin. A ještě chci jednu důležitou věc zdůraznit. FC je po dlouhé době takovým opravdu obrovským unijním projektem, nikoli pouze z pohledu finančního, ale i politického. Pokud zklameme tentokrát, tak to bude obrovská rána důvěryhodnosti Unii. Proto se musíme všichni, a když říkám my, tak mám na mysli všechny evropské instituce vynasnažit, aby vše dopadlo dobře. Aby se to povedlo, tak musíme vytvořit dostatečné prostředí takové důvěry mezi potenciálními investory. A proto toho důvodu chci zdůraznit, co už zaznělo, totiž, že bychom měli vidět u všech evropských institucí opravdu minimum politického intervencionismu. Jakmile začneme do toho zasahovat, míchat se jim do toho, tak nám investoři už nebudou věřit. Na tom to vše stojí a s tím to padá. A proto by naším cílem mělo být vytvořit pro investory to nejlepší, nejvhodnější možné prostředí. A v tom smyslu chci zdůraznit to, co zatím zanedbáváme, totiž, že z našeho pohledu se jedná právě ten jeden zásadní ze dvou, tedy z těch tří pilířů Jungrova plánu, možná ty ostatní jsou rovněž důležité, ale ten je rozhodný. Proto bych se spíše klonil k tomu, aby se neprováděl ten earmarking. Rozhodně ne v percentuálním smyslu. Já chápu eh, tu argumentaci kolegu ze strany zelených a já ne, neříkám, že nesouhlasím s našimi prioritami. Rozhodně malé střední podniky ano, jsou prioritou, ale možná bychom to měli vyjádřit spíš jazykově, že bychom řekli ano, my chceme vidět důraz na to či ono, ale zdržel bych se těch procentních sazeb. To už má každý svou konkrétní představu a e, to už si zase začneme mezi sebou o tom e, hádat a nedopadlo by to dobře. Další věc jsou nějaké politické garance. E, tady chci zdůraznit, že se nesmí sahat do sefu, do horizontu ani do ničeho jiného. A ještě jeden argument tomu přihodím se, ten se týká úplně jiného typu projektu, například mezievropských sítí, těch transevropských sítí kde vůbec není žádná návratnost investic, tak vůbec mi nedochází, proč komise se svými experty přichází s návrhem, který nedává vůbec smysl. Zejména, že e, u toho Connecting Europe se už z, e, u kohezních zemí jedná o projekty a tam bychom ty země, které spadají pod fond soudržnosti, okrádali a ti by rozhodně, ty to i tak nevezmou, ty to nekoupí. Takže blahopřeji zpravodajce a děkuji za její snahu. Děkuji a jako další paní Rodríguez Piniero, prosím. Muchas gracias, presidenta. Yo también me, me sumo a las felicitaciones a nuestra ponente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k tomu zboru pochvaly pro paní zpravodajku. Opravdu skvělá práce, já ji podporuji a budu ji i podporovat do budoucna. Já už nebudu opakovat to, kde jsme vyjádřili vzájemnou shodu. Horizont 2020 nesmí utrpět, tady nikdo není asi proti. Já k tomu jen dodám, že musíme neustále potrhovat jednotu v rámci této sněmovny, že všichni jsme zajedno, zejména proto, že můžeme čekat, že eh, bude vyvěran na nás nátlak. Sama se chci soustředit na dvě záležitosti. Eh, já jsem sama už podala pozměňující návrhy a ty se týkají právě eh, té zprávy, o níž jste byla řeč. Na druhé straně i hovoříme o typech investic a typech podnikatelů. V kontextu té zprávy musíme hovořit o transparentnosti a o jasném uplatňování kritérií. A zda je zde přímo uvedeme. Nám v parlamentu rozhodně musí být jasné, proč některé projekty budou schváleny a zejména na jakém základě budou jiné zamítány. Rovněž si myslím, že stojí za to bavit se nikoli pouze o typech projektů, ale i o tom, které typy podnikatelských iniciativ či podnikatelů by měly být vhodnými uchazeči. Například firma, která garantuje rovnost pohlaví, která například zaručuje stejno, stejné platy mezi muži a ženami, pokud by měly být pak znevýhodňovány, tak to by nebylo správné. To by se mělo vždy ověřit. Zda e, podnik, e, který e, bude mít přístup k těmto investicím, uplatňuje tyto etické principy. Děkuji. Kolega... Děkuji. Christian Karinč. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. I já blahopřeji zpravodajce obrovská práce, obrovský úkol. Teď ještě budeme mít velikonoce, to rozhodně pomáhá a přesto pracujeme dál. Já bych navázal na slova kolegy Elera týkající se té zprávy. Vím, že tady celá řada kolegů přichází z návrhy, že i ta zpráva by měla podléhat nějakému dozoru či kontrole parlamentu, případně i možnosti parlamentu e, nějak zasáhnout. Já chci připomenout, že FC je záruční fond, že je to určitá záruka, a má přitáhnout 300 miliard. Těch 315 milionů má přitáhnout 300 miliard soukromých investic. A teď si představte, že by nějaký investor investoval do něčeho, o čem rozhodují politici. No to rozhodně toho se nedočkáte. ani naším úkolem není tvářit se, že jsme nějací podnikatelé. My máme pouze nastavit pravidla a pak už nechat hráče, ať si to rozehrávají. My musíme mít jasno v tom, jak to nastavit, ale potom ta politická úloha i nějak spolu rozhodovat nebo nějak se do toho vkládat, s tím nesouhlasím protože nesmíme zapomínat, že my se snažíme přitáhnout soukromé peníze. A pokud se nám toto nepovede, tak vše selže, no a tím vlastně je vše na nic. Děkuji, paní Morano. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu podílet na blahopřání Katlin. A děkujeme jí za práci a rozpracování našich vizí. Tento fond je velmi důležitý a potřebujeme peníze. Víme dobře, že tato mana je vyhledávaná, vzácná a musíme podpořit naše podniky, naše investice na jednotlivých územích. Je to fond otevřený národním bankám, veřejným institucím v držení členských států. A měli bychom také dát možnost územním celkům, které mají své rozpočty, aby se připojili projektům, které budou vybrány na jednotlivých eh, územích. A tato, tento finanční obnos, který mají regiony, tedy regiony ve Francii, které mají v kompetenci ekonomický rozvoj, bylo by politování hodné. Tyto regiony se již podílejí na investicích a my bychom si takto zbavili možnosti zasáhnout, pokud si to budou přát. Takže já bych skutečně uvítala, kdyby bylo možné rozšířit na územní celky států a tam stačí v článku 19 eh, doplnit tři věty, abychom skutečně do strategického investičního fondu si neuzavírali žádné dveře a získali tuto nezbytnou podporu, která bude často vhodným doplňkem pro podporu projektu. A samozřejmě by posloužila celé Evropě. Já mám jeden projekt na mysli, ten se týká těžko financovatelné infrastruktury pro ekonomický rozvoj východu Francie v jádru Evropy. A myslím si, že dát možnost územním celkům by bylo smysluplné zejména v decentralizovaných státech. Děkuji. A nyní kolegyně Teresa Griffin. Děkuji, Patricie. Chci jenom říci, děkujeme Katalin za její usilovnou práci a politické vedení. Eh, je skutečně pozoruhodné, že napříč politickými skupinami máme společný přístup je napříč výbory. A to je klíčové, když obhajujeme, obhajujeme CEF a Horizont 2020. Ale kam ty prostředky půjdou? Je třeba zajistit, aby pokud jde o řízení a systému, novátorské místní projekty, které skutečně dávají místní ekonomice a místnímu růstu přidanou hodnotu a které vytvářejí kvalitní pracovní místa, tedy aby byla skrze EFSI podpořena. A vím, Katrin, že jste o tom hovořila, o definici malých a středních podniků, abychom eh, zajistili financování i pro mikropodniky, a abychom dali možnost eh, investovat do růstových sektorů, jako jsou tvůrčí oblasti. Děkuji. Děkuji, Terezo. Kolega LR požádal o slovo na podruhé, takže mu dáváme možnost. Chci, eh, chci říci, co by se mohlo stát při jednání. Za prvé, pokud se nám nepodaří být jednotní v oblasti rozpočtu, tak eh, přijdeme o naši páku. A pokud je o earmarking a preferenci pro kompromis, eh, pozice ITRE není tak silná, tak vyhraněna. A je to spíše tedy věc ekonoma rozpočtového výboru. A pokud eh, budeme příliš zasahovat do působnosti dalších výborů, tak neposílíme vlastní pozici. A co by bylo možné ve skutečnosti vyjednat, to jsou akty přenesné působnosti. Pokud se dohodneme s radou a komisí o těchto aktech, tak budeme mít velmi silné postavení. A zpravodajka bude mít možnost eh, docílit vlastně vlivu na řídící radu a na řízení celého fondu. Mnohem více než pokud prosadíme naše pozice z ITRE. Předjednání aktu v přenesené působnosti toto tak tomu bylo v minulosti, kdy velké prostředky šly do rozpočtu a aktem přenesené působnosti jsme byli možni ovlivnit konzistentnost eh, v oblasti řízení a řídící výbor. Takže pokud chcete mít něco v ruce, tak je důležité, abychom žádali o oba delegované akty, o akty přenesené působnosti, tedy jak se budou prostředky vynakládat, jak se bude rozdělat v budoucnosti a právě teď, jak bude fungovat struktura řízení. A to vám dá nástroj. Můžeme to upravit tak či onak, ale to větší váhu nedá. Ale pokud budeme mít aktiv přenesené působnosti, tak vy jako zpravodajka budete mít politický nástroj, jak o tom jednat. A tak získáme představu, co je důležité a co je méně důležité. A už od počátku, a ne na základě nějaké mikrorovnováhy v rámci výboru ITRE. Tedy kompromis u prioritát a neměli bychom oslavovat své pozice tím, že bychom tady připravovali vánoční stromek. Buďme neústupní u aktu přenesené působnosti a ne pouze u zásad řízení a o tom, co se rozhodne v řídícím výboru, pokud je o výdaje. Pokud bude další akt v přenesné působnosti, tak budete zapojeni do hry. Jinak se může stát, že náš vlastní návrh přetížíme a snížíme náš skutečný vliv v tom vyjednávání. ale jsou tu další žádosti o druhé kolo, pan Turmes. když se vyjednává, tak musíte mít jasné stanovisko. A pokud chcete, aby malé a střední body a energetická účinnost byly prioritou nakonec, tak třeba začít něčím podstatným a to je earmarking. Takže musíme za to bojovat. Pokud to neuděláme, tak nebudeme mít žádný vliv na jednání. To je moje analýza. A mám dost zkušeností s vyjednáváním. Děkuji celá řada námětů. Slovo má zástupce komise, pan Angels. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, stručně komentovat šest bodů. První, a nebudete překvapeni, je rozpočet. Jsme znepokojeni návrhy z vašeho výboru a z jiných výborů vypustit článek 18 a 19. Dovolte mi vysvětlit důvody těchto obav. Za prvé, z právního hlediska není možné vytvářet EFSI, aniž bychom řekli, jak bude EFSI financováno. A víme, že smlouva předpokládá, že návrhy musí zapadat do VFR a my nemáme 8 miliard mimo marže. Takže první obava je právní, prostě je protizákonné nemít financování u fondu EFSI. Za druhé, představa, že budeme mít rozpočtovou každoroční diskuse, vyvolává tři obavy. Za prvé, a to nej, nejdůležitější obava, vyvolá to ještě větší chaos, než ten, který již existuje v těchto jednáních. Za druhé, a to je podstatnější, eh, bude to znamenat eh, menší viditelnost, pokud jde o naši schopnost plánovat výdaje. A máme co řadu oblastí, které vycházejí z předvídatelnosti víceletých eh, výdajů. A tady bychom začínali každý rok znova do roku 2020 a nebudeme vědět, kolik je dostup, kolik prostředků je dostupných, a bude se muset rozhodovat o škrtech každý rok a novém nasazení. A za třetí riziko downgradingu. A tady nehovořím o downgradingu EIB, ale hovořím o riziku downgradingu celé Evropské unie. Máme už 27 miliard nesplacených účtů a Evropská komise to velmi lituje, ale pokud navíc budeme mít 16 miliard záruk, u kterých nejsme schopni sdělit eh, ratingovým agenturám, jak to bude eh, financováno. Víte, že jedna z hlavních eh, ratingových agentur Standard Poor's už, down, už tedy snižá rating Evropské unie a to znamená, že už tedy Unie není vhodná pro některé institucionální investory. A třetí věc, doplnit jedno Ačko znamená vzhledem k výdajům smysluplnou záležitost u bodu B, tak tam nemůžeme změnit jednotlivá ustanovení a víte, že dokončené nařízení o společných ustanovení by vyžadovalo 67 trialogů, tak bych byl nervózní z té představy to znovu otvírat. Nástroj flexibility podle našeho názoru a podle názoru našich odborníků není použitelný, protože nařízení MFF říká, že může být využit pouze v příslušném finančním roce po vyčerpávání, po vyčerpání všech alternativ, zejména znovu nasazení. Takže když doplníte 1A, tak to je evidentní překážka. A Horizon 2020 a nástroj CEF, skvělé programy, nikdo to nespochybňuje, představují 70% eh, kapitoly 1a. A pokud ohradíte eh, tedy tyto dva programy, tak budete dělat obrovské škrty v dalších částech Eh, kapitol 1a, jako je třeba Erasmus. Chce parlament škrtat v Erasmu? Není tu jednoduché řešení. A jakmile se pustíte do hledání alternativ, tak je to jak to, co říkal Churchill. Eh, demokracie je vlastně ten nejhorší systém, ale je vlastně nejlepší ze všech ostatních, které byly vyzkoušeny. A no, nyní několik slov o kritériích způsobilosti. Jak víte, komise má pevný názor, že bychom měli zamezit překrývání v jednotlivých odvětvích. Je málo veřejných prostředků, které jsou vkládány do tohoto plánu. Jde o přilákání soukromých prostředků, co možná nejvíce. A pokud se budeme snažit eh, zavést omezení, tak eh, bude obtížnější dosáhnout cíle vygenerovat 415 eh, prostředků, miliard prostředků. A ty nástroje by měly poměrně jednoduché. Klíčovým nástrojem je konzistentnost eh, s politikami EU. Projekty musí být ekonomicky životaschopné. Je tu celá řada otazníků, ale zdravý rozum velí, že pokud projekt není ekonomicky životaschopný, tak asi nepřilákáme soukromé investory, aby ten plán financovali. Další kritérium je adicionalita. My si nepřejeme, aby EIB postupovala stále stejně a nechceme vytěsnit soukromé investice. Chceme se soustředovat na oblasti, kde Není tedy pravidelné financování EIB nebo řádné financování trhu a nakonec skutečně potřebujeme mít možnost eh, mobilizovat soukromé investory. A tím se dostávám k obtížným bodům, pokud jde o investiční instrukce. I když komise zde sympatizuje s aktem přenesené působnosti, tak tady bychom vás chtěli vyzvat k opatrnosti. Důvodem je, že existuje velký zájem mezi členskými státy a i v parlamentu o obsah těchto investičních pokynů. A pokud to bude akt v přenesené působnosti, tak nastane následující. Budeme mít žádosti z 28 členských států a tady už funguje 12 výborů, které se tím zabývají. Představte, jaký bude konečný výsledek skončíme nevinutelně s největším vánočním stromkem na světě po ročních jednání. A my chceme efektivnost a rychlost. Cílem komise je mít investiční pokyny, které budou co nejstručnější a nejflexibilnější. My chceme, aby ten nástroj byl švýcarským nožíkem. Máme často skvělé nástroje, které přinášejí výsledky plné zklamání, protože podmínky, které byly uplatněny, byly příliš rigidní a příliš přísné. technická pomoc. Někdo z vás řekl, že předpokládáme pouze 20 milionů na technickou pomoc, že to nestačí ročně. Já bych chtěl připomenout, že to je nad rámec stávajících prostředků na, finanč, na technickou pomoc. Byl by to jeden kontaktní bod a zatím existuje veškerá, veškeré programy, jako je Jasper z Horizon 2020 a a zatím existuje 450 milionů technickou pomoc. A k tomu se doplní 20 milionů ročně a to je vlastně rozšíření pro ty případy, kde není možné využít stávající prostředky, například Jaspers, 230 milionů euro, ale aby bylo možné využívat Jasperse, tak musíte tam mít eh, jako financovaný projekt, strukturální projekt a někde vůbec nemáte strukturální projekt, takže potřebujete nějakou jinou alokaci. O malých a středních podniků řada z vás řekla, že je třeba jasný earmarking pro malé a střední podniky. Náš dojem je, že už to existuje v našem návrhu a to je vlastně jediný earmarking, který v návrhu je. A tento earmarking eh, předpokládáme proto, abychom dali 5 miliard dalších zdrojů do Evropského investičního fondu a to by bylo směrováno výlučně na malé a střední podniky a na mikropodniky. Ta, to by mělo vyvolat 75 miliard dalších investic pro malé a střední podniky, což je podstatný díl. A řada z vás uvedla, že máme skvělé nástroje jako COSME v rámci Horizontu 2020, které jsou součástí financování z Evropského investičního fondu a tam by mělo dojít k takzvanému frontloadingu stávajících nástrojů, tedy předfinancování. A místo, abychom eh, využili plně ty nástroje pro programy jako Horizon 2020 u Kosme, tak bychom byli schopni vlastně využili pákový efekt bezprostředně ve prospěch všech malých a středních podniků. A paní Mohano hovořila o tom, že bychom měli zapojit malé eh, místní a regionální samozprávy. Ty samozřejmě mohou předkládat projekty EIB. A kdokoliv může předložit EIB projekt? Členský stát, místní zpráva, soukromé, soukromí investoři a také mohou zcela přirozeně spolufinancovat tyto projekty, takže je zřejmé, že místní zpráva je vítána, aby se zúčastnila společné snahy o financování investic v Evropě a nechtěl bych skončit, aniž bych poděkoval zpravodajce a stínovým zpravodajům a vašemu výboru za, za to, s jakou rychlostí postoupili. A víme, že harmonogram je napjatý, ale s dobrou vůlí se nám to všechno podaří. Děkuji. La ringrazio, dottor Angels. E... Děkuji, Chtěla bych říci, že zohledníme všechny tyto důležité body, ale eh, my jsme tedy, my jsme evropští poslanci, jsme demokraticky zvolení zástupci a každopádně všechny názory se počítají. Dávám slovo Kathleen na závěr. Děkuji. Jak už jsem říkala ve svém dnešním úvodu i předtím, tak 90 90% příspěvků jde stejným směrem, což je dobře. Neodpovídá to zcela návrhu komise, ale musím říci, že jsem velice zklamaná tím, že komise je i nadále neflexibilní při diskuzích o financování. Podle mého skromného názoru eh, je úplně stejně eh, ilegální, myslet si, že mohou odebírat peníze z CEF a Horizontu 2020 a přitom, aby to neprošlo eh, běžným, běžným rozpočtovým postupem. Dlouze se tady diskutovalo s radou i s komisí o každičkém detailu Horizontu 2020 a CEF. A potom najednou jedním lusknutím prsty se to změní nebo se, se rozbije tak křehká politická dohoda, ke které jsme dospěli v minulosti. A komise to ví. Takže když už je tu řeč o nelegálnosti, tak eh, si myslím, že eh, tady je to na stejno. A já apeluji na to, aby místo všech těch argumentů, já některé z těch argumentů chápu, ale místo všech těchto argumentů byste nám měli spíš pomoct najít dobré řešení. My jsme ochotní ke kompromisům, jsme otevření jakýmkoliv řešením, ale nečekejte, že snadno ustoupíme, pokud jde o CEF a Horizont 2020. To není jenom názor z nějakého zpravodaje nebo stínového zpravodaje v nějakém výboru. To je široce sdílený názor ve všech výborech. A ten názor je podložený mnoha expertními znalostmi, protože, jak víte, tak my máme k dispozici dobré experty, protože my jsme konec konců jenom politikové, ale experty máme dobré. Uh, ještě jednu věc bych chtěla říci k mnoha příspěvkům ohledně řízení. Souvisí spolu diskuze o řízení a o earmarkingu. Proč chceme earmarking? To proto, že nemáme tak zcela důvěru v to, co se stane, jakmile dáme peníze do fondu a všechno se to spustí. Chceme nastavit rovnováhu a v nejbližších 24 nebo 48 hodinách si to promysleme. Já souhlasím s panem Ellerem. Vytyčme eh, jasné linie, silné linie ohledně aktu přenesené pravomoci, ale zároveň o eh, kritériích způsobilosti. Tady souhlasím s komisí, ale my ke kritériím způsobilosti přidáváme jenom to, že je chceme zakotvit nejen, nebo navázat nejen na eh, politiky Evropské unie, ale že je chceme začlenit do všeho, co souvisí s přechodem na jinou ekonomiku. To je důležitý pro náš výbor napříč politickým spektrem. Potřebujeme jiný energetický systém, než máme dnes. Potřebujeme digitální ekonomiku, potřebujeme IT technologie. To je středem našeho zájmu a toho chceme dosáhnout pomocí kritérií způsobilosti. A earmarking chceme proto, že když se podíváme na to, co jsme stalo v minulosti, zejména eh, ohledně malých a středních podniků a energetické účinnosti, tak to zkrátka nestačí změnilo. Nicméně uvidíme, jak dobrý bude eh, kompromis. Myslím si, že potřebujeme plnou podporu tohoto výboru v jednu chvíli jsem si říkala, že budeme muset hlasování o pár dnů odložit, protože potřebujeme víc času, ale já jsem ochotná pracovat opravdu rychle společně se stínovými zpravodají, abychom to dělat nemuseli. Protože pokud budeme hlasovat 14. dubna a to hlasování dopadne dobře, pozitivně napříč politickým spektrem, eh, tak budeme mít velice silný argument pro to, abychom zasahovali do kompromisních návrhů ve výborech Ekon a Bač. Eh, nemluvím teď o těch výlučných kompetencích, ty jsou naše naše, ale myslím tady článek 8 o řízení a tak dále. Tam pak bude náš hlas poměrně silný, tak, aby mohl ovlivnit kompromisy ve výborech Ekon a Bač. Takže pokračujme dále a uvidíme se za hodinu a půl na schůzi nových zpravodajích. Děkuji, Katrin. Děkuji všem kolegům, kteří jste eh, popsali své kompromisy. Ano, i já aplauduji zpravodajce. Potřebujeme ještě ty nadcházející týdny. V Ekonu se bude hlasovat 20. a my musíme zde být hotovi předtím. Dnes odpoledne budeme mít eh, zde jako hosta pana komisaře Kaněteho a připomínám kolegům, že máme i společné slyšení společně s Jury a Itre k tématu letní čas. To nás rovněž určitě zaměstná, ale přesto doufám, že budeme mít zde eh, dostatečný počet kolegů přítomných eh, odpoledne na setkání s panem Kaněte. Uvidíme se odpoledne.